Dobré ráno, kolegové. Já zastupuji našeho předsedu, který tu bohužel není. Nejprve bod 3, ještě ze včerejšího zasedání, zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních. Takže nejprve trialog o fiskalis 23. ledna První trialog programu Fiscalis se konal 23. ledna. Diskutovalo se o fungování programu, plánování, reportování, evaluaci eh, a operaci eh, a účast nejméně rozvinutých zemí, účast eh, externích expertů, prioritní akce a implementace prostřednictvím a tu přenesené pravomoci. Byl udělen široký mandát k technické práci na příštím a potenciálně posledním trialogu, který má proběhnout 21. února eh, ráno. Další bod trialogu jsou eh, tedy taky 23. Listop, eh, ledna jde o investice. Parlament a rada vysvětlili své pozice na klíčová politická témata, včetně rozsahu působnosti IFOR, potom eh, řízení kapitálové požadavky a klíčové faktory, eh, firmy třídy 3, likvidity, likvidita a eh, další požadavky. Nebyla nalezena schoda na klíčová témata a možné kompromisy by mohly nastat později. Parlament a rada žádají komisi o případné pokyny je třeba zachovat konzistentnost s nedávnými dohodami o ostatních bankovních záležitostech, jako je CRD nebo G74. Další trialog je naplánován na počátek února a ještě třetí bod, to je trialog o covered bonds 23. ledna. Další se bude konat eh, v únoru. Jde o eh, ustanovení eh, o derivátech, likviditě a dalších požadavcích, přechodná ustanovení a lhuta pro transpozice byly také předmětem diskuze a e, právě tak e, úvěry a e, dluhopisy, které zazněly v diskuzi poprvé. Další triology, jsou plánovány na únor. Takže to je k bodu 3 který byl odložen ze včerejška. Otestujeme nyní hlasovací zařízení. Prosím všechny o zkušební hlasování. Mr. Luke has no card, so we will... Pan Luke nemá kartu, takže to budeme započítávat do celkového výsledku, bude-li to potřeba. V pořádku? Takže máme tři body. Nejprve je to Je to uh, Jde, to, uh, jde o povinnost clearingu uh, u určitých transakcí. Nejprve hlasujeme o odstavcích 1 a 2. Je to tak? Kdo je pro? Proti? Zdrž... Přijato. A od citace 1 až 9 to můžeme vzít unblock, souhlasíte? pro, proti, přijato. A potom máme Potom máme body odůvodnění A, B a C. Také to můžeme vzít v bloku, kde je pro, proti, přijato. Pak eh, hlasování o celém textu, kdo je pro, jmenovitě. Omlouvám se. Skoro jsem to trefil jmenovitě. I pan Luke. Končím hlasování. Výborně. Přijato velkou většinou. Gratuluji panu Gualtierimu. Potom tu máme druhý bod, což jsou eh, kontrakty o OTC derivátech, které eh, nejsou, u kterých klirik neprovádí ústřední protistrana. První blok pro, proti, přijato. Teďka navrhuji, aby citace 1 až 12 byla odhlasována unblock pro, proti, přijato. A potom A a B a C, unblock pro, proti, přijato. A hlasujeme o celém textu. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 35 k 1, 6 zdržení. Děkuji moc krát. A teď poslední e, další e, námitka týkající se data clearingových povinností v souvislosti s Brexitem. Odstavce 1 až 2, Joan Blok, kdo je pro, proti, přijato. Citace 1 až 10, Joan Blok, kdo je pro, proti, přijato a potom odůvodnění A až C. Kdo je pro? Proti? Přijato. A teď celý text. Zahajuji hlasování. Jmenovitě. Končím hlasování. 35 pro, 7 zdržení, nikdo proti. Takže přijato. Děkuji moc krát, kolegové, a další schůze se bude konat v pondělí 4. února od 3 hodin do 18.30, ale ještě se to bude potvrzovat. Děkuji vám.